předsedo, eh, že mohu pohovořit za Evropskou komisi a budu pokračovat anglicky. Moment eh, Chtěl bych říci, že toto je velice vhodná chvíle, abychom se sešli, abychom se podívali eh, na tu situaci, abychom se zamysleli také nad pokračováním finanční pomoci Egyptu. A je také velice vhodné, že Evropská komise vydala zprávu k naším programu zprávy a řízení. Co se týče té zprávy, tak my tady vidíme ještě velký prostor pro posílení v té oblasti zprávy a řízení a také musíme nějakým způsobem řídit tu rozpočtovou podporu Nicméně v jedné dvou místech toho textu hovoříme o tom, že některé ty projekty, zejména v oblasti lidských práv a zprávy řízení, stále ještě pokračují, takže je možná poněkud předčasné se k tomu zatím takto vyjadřovat, k, té cel, k těm celkovým výsledkům. Co se týče nás v komisi, eh, tak my toto vidíme, jak vidíme jako jakýsi test mm, celé té politiky na jihu Ehm, realizujeme to ještě od roku 2011. Tuto politiku měla velikou podporu Evropského parlamentu. Jedná se o novou politiku, která nás vedla k tomu, aby jsme podporovali inkluzivní sociální vývoj a abychom také více budovali udržitelnou demokracii. Tady toto bylo zakotveno do celého toho přístupu kdy eh, tady jsme říkali, že musíme ten systém mít založený na určitých pobídkách a také tady musíme mít určité závazky, tedy takzvaně více za více, to znamená více závazků, více, více plat, prostředků na platby za určité kroky. Co se týče Egypta, tak ten se nyní skutečně nachází na křižovatce, kdy dochází k otestování celé této politiky. Já bych chtěl ujistit poslance tohoto parlamentu a členy tohoto výboru, že my se i nadále budeme držet těchto principů, těchto zásad. Um, a ve všech našich krocích se budeme snažit, snažit zaměřit na sociální inkluzivní vývoj, rozvoj, realizovat takové programy, které pomohou těm nejvíce zranitelným, programy, které podpoří občanskou společnost protože Egypt ještě také toho musí hodně udělat v oblasti lidských práv a také chceme zajistit, že bude dostatek finančních prostředků pro podporu demokratických procesů. V tuto chvíli, jak jsem řekl, tak jsme jaksi aktivně v pohotovosti, provádíme tady tento přeskum, díváme se na celou řadu těch iniciativ, ten proces zatím probíhá a v mezidobí pochopitelně velmi rádi se vyslechneme nějaké politické pokyny, politické směřování z vaší sněmovny, dále také to, co nám řekne Rada 24. července a e, rádi tedy si vyslechneme nějaký celoevropský přístup, kudy by měla se Evropská komise ubírat v tom dalším financování. To bude z mé strany asi zatím vše a samozřejmě jsem připraven odpovědět na jakékoliv vaše dotazy. Děkuji. Yes. Um, next speak. Děkuji. A další e, na seznamu řečníku je pan Karen Pinkston, člen Evropského účetního dvora. Děkuji, děkuji pane předsedo a také děkuji za to, že jsem byl pozván, abych prezentoval zvláštní zprávu o Egyptě tomuto výboru. Hlavní cíl Evropského účetního dvora je vytvářet jakousi přidanou hodnotu pro politickou rozpravu. My to děláme, dovolím si připomenout, na základě velmi přísné metodiky. Čili jestliže zahájíme audit výkonnosti, který v zásadě se zaměřuje na ekonomickou účinnost a účelnost, tak vždycky e, začínáme takzvanými těmi hlavními auditními otázkami. To je naše východisko. A zde co ta širší otázka byla následující. Zda Evropská komise a ESVČ SVČ e, náležitě vynakládala finanční prostředky pro vylepšení zprávy a řízení před povstáním v roce 2011. Takže my jsme začali se dívat na ten rok 2007, což byl začátek ENPA a věnujeme se tady dvěma obdobím. Jednak prezident Mubarak, jednak po prezidentovi Mursi. Prezident Mursi. Ten audit celkově Hmm, se tedy v rámci své hlavní otázky zabýval zprávou a řízením a konkrétně dvěma konkrétními oblastmi. Za prvé demokracie a lidská práva a za druhé eh, boj proti korupci a zpráva veřejných prostředků. Tomu jsme se věnovali. Období 2007 až září loňského roku. Čili na toto jsme se zaměřili. A já doufám, že všichni členové tohoto výboru měli možnost, měli čas si projít ten dokument, přičemž v každém z našich auditních dokumentů naleznete tu auditní otázku, následně celou řadu pozorování, fakt, údajů a tak dále, které tedy reagují na ty jednotlivé otázky a podotázky. Následně tam máte závěry a poté tam máte doporučení. Čili Jaká byla naše zjištění? Co jsme zjistili? Dospěli jsme k závěru, že celkově komise a Evropská služba vnější činnosti eh, nezvládla využít dostatečně evropské finanční prostředky na zlepšení zprávy a řízení. Takže odpověď je, byly prostředky vynaloženy efektivně, odpověď zní ne. A to ze dvou důvodů. Eh, jednak velmi složitá situace v Egyptě a také neochota za prezidenta Mubaraka a stejně tak za prezidenta Mursího, tedy ta neochota na egyptské straně. A za druhé nedostatky eh, v oblasti spolupráce mezi Evropskou komisí a SVČ. Čili dosavadní závěry jsou takové, že já bych tedy rád vyzval členy tohoto výboru, aby se zaměřili, aby se podívali na několik odstavců. Například tady máme velmi zajímavý odstavec, odstavec konkrétně 47, kde se říká, že jestliže 60%, a již se dostanu k závěru, pane předsedo, že 60% té pomoci bylo realizováno v rámci takzvaného odvětové podpory sektorového rozpočtu. A to jsou Mm, systémy zprávy veřejných rozpočtů. Čili můžeme říci, že doposud v Egyptě neprobíhá, nebo respektive neexistuje tam žádný nezávislý auditní úřad. Není vůbec transparentnost, co se týče výdajů na armádu, což je velká část rozpočtu. Také není jasné, jaké výdaje má prezidentská, prezidentský úřad také je tam problém s těmi takzvanými zvláštními fondy, nějaký 4 miliardy euro v loňském roce. Takže je tady ještě celá řada problémů v oblasti řízení veřejných prostředků, které dle našeho názoru musí být vyřešeny. A dále velice stručně k tomu druhému bodu, to jsou lidská práva a demokracie. Zde se domnívám, eh, že je mm, zcela jasné podle Lisabonské smlouvy e, článek 21.1, kde je jasně řečeno, že musí být dodržována demokracie a lidská práva a ta asociační dohoda článek 2, ta je také velice jasná. ENPA, tady ta dohoda je velmi jasná, tuším, že to je článek 28, také se věnuje demokracii a lidským právům, takže my jsme se jenom zabývali těmi fakty, dívo, sledovali jsme tu podmíněnost a ty vynaložené prostředky. Takže to jsou zatím eh, taková úvodní slova k tomuto dokumentu. Děkuji, děkuji pane Pinkstne. A nyní tady mám 14 přihlášených kolegů na seznam řečníků. Každý má k dispozici minutu a půl a prosím, abyste se skutečně drželi tohoto časového limitu. Nejprve pan Salafrank. Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že situace v Egyptu je všem známá. Evropský parlament minulý čtvrtek schválil usnesení, Eh, kde vyjádřil své stanovisko a v poslední moment se změnilo toto usnesení původní, abychom mohli zareagovat na, tu voj- na ten vojenský zásah ze středy. Je tedy zřejmé, že cílem je polarizace, konflikty, eh, ztráty na životech a politický cíl, který, kterému musíme zabránit, je ten, aby došlo k občanské válce, která by byla krvavá a která by vedla k ještě větší eh, nestabilitě v této zemi a v celém regionu regionu. Já jsem si přečetl eh, zprávu a závěry od člena eh, Evropského účetního dvora a že ta podpora nebyla poskytnuta účinně. Ale ten dotaz, který já bych měl, kdyby to bývalo bylo účinné, tak mohli bychom bývali eh, zabránit té situaci, která nyní je. Spojené státy poskytují 1500 miliard vojsku a také to nemohli zabránit. Také tomu nemohli zabránit. Dotaz nyní je, pane předsedající, co uděláme s tou naší podporou s těmi závazky a e, pokud je o task force a jestli budeme schopni e, přesvědčit e, muslimské bratrstvo, aby se zúčastnilo volebního procesu, Mm, kde eh, předpokládáme eh, prohrají, protože část těch eh, islamistů podpor, podpořila ten vojenský zásah a já si myslím, že se prokázalo v egyptských ulicích, že prohrají tyto volby. Pane předsedo, závěrem. Já jsem slyšel, že Evropská unie bude doprovázet tento volební proces a já se ptám za jakýkoliv podmínek nebo podpoříme tento volební proces pouze, když to bude inkluzivní proces proces. A nyní opravdu závěrem. Nejdůležitější je, aby Evropská unie zmobilizovala všechny své kontakty, veškerý svůj vliv, aby zabránila eh, konfliktu, který nyní zažívají jiné země v regionu. Thank you. It was President eh, Gould. Děkuji. Um, prezident Gül eh, v Turecku během násilností v Turecku nám připomněl, že demokracie je více než volby, protože volby jsou Eh, přestože volby jsou nutné. Já pocházím ze země, kde eh, jsme byli svědkem um, puče, um, který uh, rohl diktaturu. Důležitá je ale reakce mezinárodního společenství. Jasný signál, který, by, který vyšle EU Egyptu, je velice relevantní. Může pouze vyzvat k předání moci civilní vládě. Já souhlasím s panem Frankou, EU musí podpořit volební proces v Egyptě pouze pokud bude skutečně inkluzivní a musí vyzvat mm, vlády, aby jednali. Já e, chci jenom připomenout, jaké hráče se jedná. Salafisté podpořili vojenskou intervenci a jakou roli hrají teď při e, tváření ústavy a zákonů, aby to byl inkluzivní proces, demokratický, kde ženy jsou respektovány a pokud nejsou, tak aby byly a aby měly Eh, plná práva, aby bylo eh, také zajištěno eh, na svoboda projevu. Děkuji, paní Brandner. Děkuji. Pane předsedo, děkuji, že jste mezi námi. Můžeme dlouho diskutovat o tom, co se stalo, ale důležité je, co se stane dál. Musíme um, jasně říct, co se děje a mm, také jasně říci, že to je neakceptovatelné. Máme dva týdny do července, no, do 24. července řekneme, buď půjdete správnou cestou a reakce bude, jaká má být, a nebo jinak a to také bude mít důsledky. Pokud všechny členské státy vysnou, celá 27 vyšle tento signál, tak to bude jasné. Můžeme říct si, využijte dobře ty dva týdny, nebo jinak budou eh, závažné dopady, nejenom finanční, ale i politické. Za druhé, otázka inkluzivity a eskalace, to je složitější než náboženství versus nenáboženství. Jsou takzvaní liberální aktéři. Musíme mm, požadovat víc než inkluzivitu, jenom mm, požadovat, ale také k ní přispívat. Například organizovat konferenci pro všechny, muslimské bratrstvo, vojáky, všechny. Není možné něco takového zorganizovat společně s jinými aktéry, Saudskou Arabí, Katariem. Tak, takže měli bychom je tedy um, um, přivést k jednání. Paní Nec, děkuji. Chci poděkovat všem řečníkům a Pamatuji si, že v, minul- v nedávných diskusích o Egyptě jsem eh, varovala před takzvaným alžírským scénářem, kdy volební proces byl přerušen, protože výsledky voleb nejsou, mm, se nehodí mm, populaci nebo mezinárodnímu společenství my jsme svědky podobného scénáře a to je znepokojivé. Protože první otázka by měla být, jak zabránit mm, otevřené občanské válce, pokud strany budou mm, se snažit bojovat armádou, tak to je recept na válku. To by mělo být první věc. Otázka kolega Gebrandnera, zda by něco takového mohlo sehlát roli. Cokoliv, co, co by se dalo použít. Věřím, že finanční pomoc by měla být pozastavena, než ne, se nedostaneme na správnou cestu doufám, že budeme schopni se k této diskusi vrátit, především ke zprávě auditorů, která je velice zajímavá a říká se tam, že není, to není politické, ale je a měli bychom o tom jednat. Děkuji. Pan Tanok. Děkuji. Osobně eh, já jsem mluvil o tom ve Štrasburku a vítám Eh, tu vojenskou intervenci v Egyptě, aby eh, se zabránilo krve pro lití a možné občanské válce. Eh, reakci na sílu lidů, kteří odmítli muslimské bratrstvo a jejich snahu uzurpovat všechny, veškerou moc a zavedení šary a persekuci se mm, koptské minority a mm, podobně. Já bych chtěl plnou angažovanost s zatímní vládou, by byla u vlády co nejdéle, dokud tedy nebudou nové volby. Um, a také, aby do, Mm, se postupovalo umírněně a nedocházelo k nějakým represálím. Jaké eh, co se tady děje? Je to, eh, čistě, jsou to čistě eh, kroky msty nové, války, nové vlády a nehrozí, že Egypt se stane cílem džihadistů, aby se pokoušeli destabilizovat uh, tu zemi ozbrojenou teroristickou činností. Děkuji, pane Tanok. Paní Ling, Eh, děkuji. Já sdílím ten názor, že bychom neměli hovořit o vojenském puči. Já bych chtěla říci, že se eh, nejedná o, o žádnou pokrokovou sílu v rámci těchto vojenských složek a že tyto vojenské síly velmi dobře spolupracovaly s muslimským bratrstvem v minulosti, tak aby si zajistili svá privilegia. Proto musíme být do budoucna velmi obezřetní Eh, pokud eh, bychom měli eh, podpořit požadavky ze strany vojenských složek. Co se týče toho doprovodu, politického doprovodu, tak my musíme se zaměřit na to, aby byly opravdu splněny požadavky lidu protože tady existuje hnutí, které žádá větší sociální spravedlnost, žádá se větší eh, kulturní svoboda a mnoho dalšího. Takže musíme se kriticky zeptat, zdali eh, v minulosti jsme neposoudili eh, špatně roli muslimské, muslimského bratrstva. Ohledně návštěvy paní Merklové, tak tam bylo řečeno, že ministr byl eh, eh, mučen a že se eh, musí vychovat egyptský, egyptský národ demokracii. Musíme tedy eh, to posoudit dobře, ne jako dříve. Musíme podpořit egyptský národ. Máme prohlášení 60 eh, aktérů občanského hnutí, který eh, kteří se tenkrát zúčastnili té revoluce a my měli bychom vážně přistupovat tomu, co tato organizace říká. Mm. Panceri, la parola. Děkuji mnohokrát, slovo má pan poslanec Panceri. Děkuji. Já musím velice upřímně říci, že jednou za čas by se mi líbilo vyslechnout si určitou analýzu, určité úvahy také ze strany těch, kdo se tomuto tématu Egypta věnují neustále. Abychom nepřecházeli tedy z jedné fáze do druhé, aniž bychom se zamysleli nad tím, zda jsme učinili všechno, co bylo možné a abychom provedli analýzu příslušných zdrojů já třeba považuji za velice negativní to, co dělali američané v poslední době. Jestliže tedy nějak eh, se nad tím nezamyslíme, tak je tady riziko, že ty naše zprávy budou hodnoceny pouze byrokraticky. Takže takovéto zamyšlení je potřeba provést, protože jinak je zde skutečně riziko, že nepochopíme, k čemu tam dochází a co bychom měli dělat. Já se v zásadě domnívám, že ty dopady státního převratu jsou již víceméně zjevné a je zřejmé, že ten, kdo vytěží z této události, nebude ani tak muslimské bratrstvo, jako spíše salafité, kteří jsou velice chytří ve svém přístupu k tomu, jak se zachovat po státním převratu, takže musíme být velice pozorní. Já se domnívám, že bychom měli tlačit jednak eh, na určitou, jako, určitou mediaci, my bychom tam měli být velmi silně zastoupeni, protože, jak bylo řečeno, my jsme ti, kdo mluvili se všemi v tomto období a potom důležitý aspekt, také zdůraznění, zdůrazněný uh, účetním dvorem, musíme efektivně vynaložit naše prostředky, protože pochopitelně ta hospodářská krize se projeví i v tomto ohledu. Děkuji pan Tanžal. Euh, Děkuji. Je to arabská, máme tady arabskou zemi, která se blíží k občanské válce a zdá se, že nemáme dostatek konkrétních řešení. Máme jedno prohlášení za druhým, prohlášení o dobrých úmyslech, potom to různě porovnáváme s jinými situacemi, nevždy je to úplně vhodné, porovnáme to s Alžírskem, s Portugalsem, s Tureckem, ale nevím, jestli zrovna to porovnávání s jinými zeměmi je vždy ideální. Já musím říci, že já jsem eh, byl také poněkud naivní. Já jsem vlastně zjistil, že potom to muslimské bratrstvo mělo program, který nám tak úplně nevyhovoval. Potom byl Morsi a potom jsme se dozvěděli, že vojsko tedy má tuto převahu. A potom jsme se dozvěděli, že demokracie v Egyptě se nepodobá té švédské demokracii takže eh, bylo, žádalo se, aby se eh, to vrátilo k ústavnímu pořádku, ale ta ústava je, má pouze rok, takže my můžeme tady něco vyhlašovat pro veřejnost, ale nedá se to použít v Egyptě, protože tam je situace opravdu velmi proměnlivá. Dobře, respekt institucí, žádat o to, ale nepomůže nám to, abychom tuto situaci vyřešili. A účetní dvůr to takto řekl. Prostě Existuje podpora, politická a finanční podpora, která je velmi formální, eh, kterou, která, ve které se spolupracuje s institucemi na místě a musíme zjistit, jaké jsou výsledky, ale my jsme poněkud otrženi od reality, od těch samotných egyptianů. Jak říkám, musíme hovořit se všemi a Evropská unie by se mohla pišnit tím, že by mohla hovořit se všemi, ale musíme být obezřetní, abychom eh, nebyli poněkud naivní protože nám to uh, trvalo, než jsme skontaktovali ty síly. Na místě už o tom hovořil pan Tanok a ten státní uh, převrat, ano, ale vím, víme, že vojsko nemůže být u moci a i když nevím, se je toto jejich cíl. Chtěl bych všem tlumočení je k dispozici do 12.40, pak jenom anglicky.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 Eh, děkuji vám. Já si myslím, že jako Evropská unie, pokud jde o situaci v Egyptě, tak bychom měli nejdříve docílit toho, aby bylo vojsko staženo. Jak bychom mohli dokázat to, aby se to nestalo občanskou válkou, protože nemůžeme porovnat eh, situaci, kdy prostě je pár mrtvých a potom by byla situace, kdy budou stovky mrtvých. Takže tím naším prvním cílem by bylo prostě je eh, přesvědčit, aby se to nepřevrátilo v občanskou válku. A za druhé, kež bychom měli tu schopnost, aby Evropská unie mohla mm, přesvědčit ti, kteří jsou mezi sekulárními eh, zástupci, mezi salafisty a mezi muslimským bratrstvem, přesvědčit je, aby prostě vytvořili přechodnou vládu, aby se dohodli, protože je důležité, aby se ta, mm, tato, toto mezidobí vyplnilo politikou, ne konflikty. A podmínit určitě tu podporu tomuto procesu, tak to si myslím, že by bylo určitě důležité, protože to je, jak bychom mohli my přispět. Tedy, aby to byl politický proces, my bychom podmínili tu naši podporu podporu tomu politickému procesu a e, posílit tu politickou soudržnost, která dnes neexistuje, protože jinak e, to vojsko prostě to bude mít ospravedlněné, že musí zůstat u moci. Thank you. <clears throat> Pan poslanec Parlaky. Děkuji. Já vítám tu obezřetnou pozici vyjádřenou panem Leonem musíme si uvědomit, že arabské jaro teprve začalo a bude to dlouhodobý proces, kde bude celá řada zvratů, celá řada paradoxů, které tady také již byly zmíněny. A my musíme být připraveni na ten dlouhodobý pohled. Nemusíme si myslet, že dojde k nějaké okamžité stabilizaci. A kdo by si myslel, že eh, ty demokratické zdroje budou souhlasit s nějakým islamistickým řádem, tak ono tady není nějaké jasné islamistické řešení. A to byla chyba. Byla chyba podpořit Mursího. Myslet si, že Mursí bude stabilizovat Egypt jako nějaký hlavní E, zdroj, hlavní činitel. To byla chyba, kterou udělali zejména američané a to by se nemělo opakovat. My bychom se měli opravdu zaměřit na dlouhodobé budování institucí, na dlouhodobou podporu ekonomické obnovy a bylo by velice milné nyní mluv se za, um, uvažovat o pozastavení podpory, pozastavení financování v Egyptě, protože vyostření hospodářské krize mohlo mít katastrofální důsledky. Stejně tak byla chyba, jestliže USA ne eh, převedli těch 1,3 miliardy dolarů, které dávají vojenským složkám na civilní účely. A my, dle mého názoru, bychom měli eh, pokračovat v té strategii, nebýt příliš zapleteni do těch detailů, ale zaměřovat se na ty důležité. Děkuji a dále s paní Kronberg. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je tady širší otázka, která je za tou situací v Egyptě. To je otázka, která se týká kredibility našeho boje za demokracii. Myslím, že je otázka, zda vojenský puč může někde být demokratický. Můžeme um, nechat stranou pragmatické otázky, zda demokracie by podpořila nové síly, zda lidé na ulici si přejí hm, převzetí eh, moci armádou, zda eh, ne, organizace lidských práv to podporují. A další aspekty, jak eh, bude vnímána demokracie na Středním východě, zda je to pouze otázka násilí, ekonomiky, budoucnosti, tak, tak to náš boj za demokracii nevyhraje a my musíme být konsistentní. Hmm, pan Rovit, poslední řečník, minutu a půl. Děkuji, pokud souhlasíme s komisí, že Egypt je testem, je uh, dobrá otázka na pana Lejona. Předvídali jsme to? Když jsme s nimi minuli, mluvili v minulosti, musíme se podívat na naši vlastní roli. Nejsme za to zodpovědní, co se stalo, neříkám, že ano, ale pokud bychom mm, chápali věci na začátku, tak mm, jaká je naše role? Já bych eh, chtěl pozitivní odpověď. Souhlasím se všemi kdo tvrdí, že eskalace je nebezpečí, která je, které se musíme zaměřit. Pokud se snažíme se vyhnout občanské válce, v které by zahynula spousta lidí, tak co proto děláme? Pokud je nějaké oprávnění té vojenské intervence, já myslím, že ano, tak jediné by možné ospravedlnění by bylo Eh, antidemokratický postup pro režimu Moršího. Já souhlasím s tím, že mm, Evropa by neměla říct, že to bylo správné nebo ne, ale měli bychom se nějak rozhodnout. Prosím, aby řečníci na toto reagovali. Takže máte 15 mm, minut na odpověď, ale 5 minut tedy každý.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 45. Schönen Tag, hä? Schönen Tag, hä? Bis bald.